velice dobře. Nyní se dostáváme ke hlasování o zprávě paní Matěje. Je to absolutorium za rok 2008 pro Evropskou policejní akademii a nyní předávám slovo paní zpravodajce. Vážený pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, jelikož jsme hlasovali jednomyslně v našem výboru Kokobu, toto rozhodnutí, které máme k dispozici, je zásadní pro naši instituci. Ráda bych připomněla profesionalismus, veškeré úsilí i ostatních agentur v oblasti regulace, tak abychom opravdu správným způsobem řídili všechny tyto oblasti. Nesmíme využívat, proto bychom neměli um, dospět k nějakému špatnému závěru. Musíme převzít odpovědnost za absolutorium v této oblasti, odmítnout eh, právě toto absolutorium na základě eh, dat, které máme k dispozici. Nesmíme ehm, proto schválit tu zprávu bývalého ředitele a nesmíme rovněž dopustit to, aby ehm, předsednictvo, aby představenstvo nepřevzalo odpovědnost, kterou má před sebou. Vidíme, že od roku 2006 má eh, tato policejní akademie veliké problémy, proto nesmíme tolerovat to, aby tato situace pokračovala. Musíme změnit zprávu v této oblasti, proto bych ráda poděkovala všem, kteří mi pomáhali při přípravě této zprávy. Děkuji vám. Děkuji. A nyní tady bude hla... jim následovat samotné hlasování. Hlasování bude jmenovité a já ho tímto zahajuji. Hlasování u konce. Velkou většinou byla tato zpráva přijata. Takže gratulujeme paní Mathieu. A nyní se dostáváme k návrhu usnesení. Je to pozměňující návrh číslo 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. zdá se, že tady chcete strávit dlouhý čas. Tak. Takže to zkontrolujeme elektronicky. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 4 je u konce. Bylo to přijato velkou většinou. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? musíme to elektronicky prověřit. Pozměňovací návrh číslo 8. Já zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je u konce. A bylo to zamítnuto. Většinou dvou hlasů. Nyní pozměňovací návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to elektronicky prověřit, takže pozměňovací návrh číslo 7 zahajuje elektronické hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování. Budeme hlasovat jmenovitě. Eh, Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Bylo to přijato. Takže blahopřejeme. Dostáváme se ke zprávě eh, paní Fažon, která se týká eh, vstupu příslušníků třetích zemí, které musí, kteří musí mít eh, výzum. Prosím, paní Fažon, máte slovo. Thank you very much. If colleagues don't mind, it's a very important... Děkuji. Pokud to kolegům nebude vadit, tak bych ráda řekla, že toto hlasování je velmi důležité a proto vás prosím, abyste skutečně hlasovali pro bezvízový styk s Bosnou, Hercegovinou a s Albánií, protože tyto země si to zaslouží. Ráda bych přivítala pana Svena Alkolos z Bosny a Hercegoviny a také Eh, předsedu parlamentu. Já si myslím, že eh, oni chtějí přivízt domů pozitivní poselství od nás, ode všech. Děkuji. Dobře, budeme hlasovat jmenovitě a já zahajuji hlasování. Πέρας ψηφοφορίας. Hlasování u konce. Bylo to přijato. Takže Blahopřejeme paní zpravodajce Fajon i oběma zmiňovaným zemím. Podle pořadu jednání se nyní dostáváme eh, k hlasování o šesti návrzích eh, usnesení, které se týkají Demokratické republiky Kongo. Nejprve se dostaneme eh, ke společnému usnesení. Eh, pozměňovací návrh číslo jedna. jmenovité hlasování, hlasování je zahájeno. Hlasování o konce. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo dvě. kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní nechávám hlasovat o eh, tom textu jmenovitým hlasováním. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Bylo to přijato. Takže blahopřejeme. A nyní podle pořadu jednání přistoupíme k hlasování o pěti návrzích usnesení, které souvisí s Mezinárodním dnem boje proti trestu smrti. E, společný návrh usnesení. Nejprve budeme hlasovat o čísle dvě a sice jmenovitě já zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo čtyři. Tady budeme hlasovat jmenovitě. Já vím, že k tomu existoval návrh, ale já to nezohledním. Vždycky nicméně nyní ano. Takže pozměňovací návrh číslo eh, dvě. Ověříme to elektronické hlasování. a zahajuji nyní. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Číslo čtyři. Někdo se k tomu hlásil o slovo, pokud se nepletu. Žádá někdo o slovo? Byl tu, byl tu tady návrh, abychom odstavec číslo 4 rozdělili na dvě části. Obsahově se na té formulaci nic nezmění, pouze jde o to, že ten odstavec bude rozdělen na dvě části. Je tu někdo, kdo by byl proti? Není, dobře, to znamená, že ten odstavec rozdělíme na dvě části a budeme hlasovat o čísle číslo čtyři jmenovitým hlasováním. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování. Budeme hlasovat jmenovitě a já to hlasování zahajuji. Hlasování je u konce. Přijato. Velkou většinou, výraznou většinou, takže blahopřejeme. Podle pořadu jednání se nyní dostáváme k hlasování o návrhu usnesení výboru pro životní prostředí, které sou, který souvisí uh, s těžbou ropy v Evropě. Je to uh, návrh výboru pro životní prostředí. Začneme číslem 7. Pan Jakolíno si přeje předložit ústní pozměňovací návrh. Pan, prosím, pane Jakolín, máte slovo. This Article calls to review the... Tyto, tento článek vyzývá Evropskou unii, aby byla schopná rychle zasáhnout v případě katastrof. Ve druhé části je specifický poukaz na arktické oblasti. Ústní pozměňovací návrh je jakýsi dodatek ke druhé části a z ní zjišťujeme, že Středomoří, Baltské moře a Severní moře je třeba rovněž zohlednit. Όχι. Άρα προχωράμε στην Tento ústní pozměňovací návrh zjevně akceptován není, takže budeme hlasovat ve dvou částech s ústním pozměňovacím návrhem. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Od číslo 9, odstavec 9, kde pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Stavec 10 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 12 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 15. Ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. But this is not the voting list. Okay. Uh, o Landsbergis... Pan Landsbergis má ústní pozměňovací návrh, který se týká odstavce 16. Prosím, pane Landsbergisi, máte slovo. Pane předsedající, milí kolegové, navrhuji něco ke abychom tam dali něco eh, ke spolupráci, tak abychom zabránili nesprávnému výkladu. Jedná se o EU a třetí státy. Vyslechli jste si ústní pozměňovací návrh. Pokud nikdo není proti, tak budeme hlasovat o 16 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, strželi se, schváleno. A nyní odstavec 17. Pozměňovací návrh 1D se jmenovatým hlasováním zahajuji. Ukončuji hlasování. Schváleno. Tedy pozměňovací návrh číslo 2 v tomto případě odpadá. A jsme u odstavce 22 ve dvou částech. První část pro, proti, drželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 3, pozměňovací návrh číslo 3. Budeme, budeme ověřovat druhou část odstavce 22 elektronicky. Zahajuji. Ukončuji hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 3. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Blahopřeji. Uh, uh, we... Milí kolegové, odhlasovali jsme to relativně rychle. Prosím ještě o trošku vašeho času, protože budeme muset eh, hlasovat nadále. Čeká nás ještě slavnostní vystoupení. Vážený pane předsedo, jedna věc, o které jsem se chtěla zmínit. Já jsem hlasovala pro, ovšem moje zařízení nefungovalo. Prosím, abyste to zaznamenali, pan Sonik. Rád bych poděkoval, vážený pane předsedo, já jsem zpravodaj pro tuto oblast a proto bych rád poděkoval všem za hlasování. Společně s Evropskou komisí jsme chtěli dosáhnout nejvyšších možných standardů pro tuto oblast. Rád bych proto rovněž vyjádřil souci s našimi maďarskými kolegy, kteří nyní čelí veliké ekologické katastrofě.